kolegové a kolegyně. Svoboda médií a jejich pluralismus jsou základní hodnoty Evropské unie. Turecko je další kandidátskou zemí do Evropské unie, s kterou již jednáme o přistoupení. Nicméně takováto přístupová jednání musí být doprovázena vzájemnou důvěrou a otevřeností. Protože my Turecko bereme velmi vážně, musíme vážně brát i náš úkol jim pojmenovávat, kde dochází k pokrokům a kde je ještě potřeba další věci zlepšovat. A problémy se svobodou médií nejsou bohužel v Turecku nic nového. S velkým jaksi s velkým eh, politováním bereme na vědomí útoky ze strany vlády na média ke kterým dochází v minulé době, nejnověji zrovna včera. Je to znak toho, že Čau.